se týká článku 216 jednacího řádu. Příslušné výbory tady provedly určité korekce k textům, které schvaluje Evropský parlament. Jednak se to týká kompenzací pro investory. Nahlédněte prosím do vašich podkladů, tam naleznete další podrobnosti na toto téma. Dále textu o označování textilních produktů. Došlo k určité eh, korekci a Podrobnosti k tomu také naleznete ve vašech vašich podkladech. Podle článku 216 jsou tyto věci schváleny a to během 48 hodin, tedy pokud během této doby nebude předložena žádná námitka a nebo žádost o další hlasování. Toto naleznete také na internetu na stránkách Evropského parlamentu. To by tedy bylo z mé strany vše této věci a teď se podíváme na pořad jednání eh, našeho plenárního zasedání. Máte tento pořad jednání před sebou. Tento pořad jednání byl schválen příslušnými eh, grémy. Pokud jde o pondělí, úterý,